vidíte na těchto slajdech, tato politika nulového růstu je obtížná, protože zároveň zde máme nové priority, Lisabonské smlouvy nebo pocházející z pracovního programu komise nebo jako iniciativa Evropského parlamentu, ale více lidí prostě nedostaneme. Takže budeme muset přesunout zaměstnance z jednoho generálního ředitelství do druhého například, což bude pro generální ředitelství znamenat více práce a potřebujeme velice inteligentní personální politiku v komisi. A protože právě takovou politiku chceme, potřebujeme dobré informace. Tady vidíte na tomto slajdu, jak to vypadá v současné době s počty zaměstnanců evropských institucí. Tady vidíte, že největší institucí je Evropská komise, ale také vidíte, že tady došlo k nárůstu počtu zaměstnanců za posledních 11 let a tady vidíte, že růst zaměstnanců v komisi celkově byl vlastně nejskromnější. Teď se dostávám konkrétně k případu komise. Na tomto koláčovém grafu vidíte, jaké je tady rozdělení, rozložení našich zaměstnanců v Evropské komisi. Jde-li o všechny evropské instituce, tak tam je celkem asi 40 tisíc míst. K tomu musíte připočítat dalších 10 tisíc eh, pracovníků, kteří pracují na smlouvu na dobu určitou. Tady vidíte, že komise samotná má 35,5 tisíce Eh, zaměstnanců a tady je to rozděleno na kategorie. Tady vidíte, že jsou úředníci a eh, pracovníci na dočasnou dobu, což je celkem 70%, potom eh, smluvní zaměstnanci 17% a místní zaměstnanci, to je méně než 10% a většina z nich pracuje v úřadech eh, nebo v zastoupeních ve třetích zemích zahraničí. Hovoříme-li o prověrkách, o screeningu, tak tady se neomezujeme pouze na zaměstnance jako takové. Tady jsou různí poskytovatelé služeb komisi, eh, jsou to různí dodavatelé, dostávají granty a tak dále. Tady mám na mysli zejména eh, třeba zaměstnance, kteří se zabývají výpočetní technikou, což je dalších eh, mnoho tisíc lidí. Když se podíváte na tento slide, zjistíte, jakým způsobem se mění proces prověrek v Evropské komisi. Jak víte, jedna studie už byla eh, odvedena nebo udělána v roce 1991 a My jsme pracovali s čísly, které jsme dostali od jednotlivých generálních ředitelství. Tady, hovořím, tady pracujeme zejména se zdroji z generálního ředitelství pro lidské zdroje od generálního sekretariátu a potom je to validováno jednotlivými generálními ředitelstvími. To znamená, že máme velmi přesné informace, a můžeme si být naprosto jistí tím, že čísla, která vám prezentujeme, jsou správná. Když se podíváme na přípravu tohoto screeningu, tato podrobná analýza nás stála v podstatě pouze 5% práce, což byla dobrá investice, protože zároveň tak máme cené informace pro rozhodování. Když jsem se s některými z vás sešel, hovořili jsme také o kategoriích, koho tam započítáme jako do, toho, do člověka, který patří do té operativní části, koho považovat za jaksi součást provozních zdrojů a koho v té neutrální kategorii. Takže tady operativní část. Tam jsou ty jednotky, které stanovují politiku, rozhodují, vydávají legislativu a tak dále. Pokud jde o provozní náklady, tak tady jsme započítali pouze ten personál, který patří e, k administrativní podpoře a administrativě. A tady neutrální, jak vidíte, je finanční řízení, jazykové služby, boj proti podvodům. Tady bych chtěl přidat ještě jednu věc. Když se podíváte na ten graf, zjistíte, že jsme velice přísní. Jde-li o to, jakým způsobem hodnotíme popis práce našich zaměstnanců. Podíváte-li se na administrativní podporu například, zjistíte, že je tam generální ředitelství rozpočet. 85% tohoto DG je považováno za provozní. Um, jsem si jist, jistý, že Januš Levandovský má asi nejpolitičtější pracovní místo v celé komisi a přesto tady má na starosti rozpočet, který my jsme z velké většiny započítali do provozních nákladů. Dále generální ředitelství komunikace, to jsou všichni mluvčí, naše zastoupení ve členských státech, kde musí komunikovat o politice Evropské unie, to je všechno důležité. Také nebo generální řetězí Digit, které má na starosti výpočetní techniku, ale také hraje důležitou úlohu, pokud jde o e-government, e-procurement a přeshraniční spolupráci. Takže to není striktně řečeno pouze provozní věc. Dále neutrální funkce. Tady uh, spolupracujete například velmi úzce s OLAFem, uh, vnitřní auditní služby a samozřejmě jazykové služby, které potřebujeme, překlady a tlumočení. A zbytek eh, jsou tedy ty operační, je to operační kategorie. Jak to tady vypadá pro poslední prověrce? Po této velice přísné kategorizaci jsme došli k výsledku, podle kterého v administrativní a koordinační funkci jsme někde na 29,5%. A tady vidíte, že Eh, v této kategorii dochází k neustálému poklesu, takže více než 50 našich zaměstnanců pracuje v této operativní oblasti i pod této striktní kategorizaci. Dále, jak vidíte na dalším slajdu, když bychom chtěli být velmi precizní a odečetli bychom ty zaměstnance, kteří pomáhají i dalším institucím, například poskytujeme různé služby týkající se mest, IT nebo Společný úřad pro zveřejňování publikací a tak dále. Tady vlastně komise poskytuje určitou službu ostatním institucím, jde nám o úspory z rozsahu. A když bychom tedy odečetli tyto lidi plus stážisty, byli bychom na čísle 26,7%. A Musím říci, že je třeba se na toto číslo také dívat z pohledu toho, jakými institucemi jsme. Víte, jaké jsou zde jazykové tlaky, víte, že jsme ve více než 170 místech, máme svoje úřady a tak dále plus jsou tady služby, které další takovéto instituce nepotřebují. Já jsem například navštívil ISPRu před dvěma týdny a možná vás překvapí, že tam máme na starosti také údržbu silnic, eh, jadernou bezpečnost a potřebujeme zvláštní eh, hasičskou službu, která se stará o toto, eh, toto centrum v ISPře. Takže to jsou všechno věci, které něco stojí. A tedy po posledním screeningu, jak naložíme s výsledky, jak je přesně vyložit. Nejprve tedy tyto informace využijeme k tomu, že se pokuší, pokusíme snížit provozní náklady eh, v rámci našich benchmarků. Eh, naše interní eh, hranice je 12%, maximálně 12% provozních nákladů. Pokud to někdo nemůže dodržet, tak na ně velmi tlačíme, proto aby bylo toto sníženo, aby tedy provozní náklady byly co nejnižší. Také děláme stále častěji tzv. ad hoc screeningy, například pro Eurostat, protože Eurostat chtěl navýšit svůj personál proto, aby lépe eh, monitoroval statistickou situaci v Řecku. A my jsme nalezli řešení, které znamenalo nárůst o pouze tři lidi. Také Používáme tato čísla v eh, reorganizaci. Máme zde třeba nová portfolia, eh, jako třeba generální ředitelství pro klimatické změny, pro dopravu, pro vnitřní věci. A to se nám všechno podařilo přeskupit, aniž bychom těmto ředitelstvím zvyšovali eh, provozní náklady, protože některé z nich sdílejí zdroje společně. A také samozřejmě velmi pečlivě zvažujeme veškeré žádosti o zvýšení personálu a tedy faktor provozních nákladů je velice důležitý. Do budoucna máme před sebou velice důležitý úkol a to je Evropská služba pro vnější činnost. Už jsme zde nabídli naši podporu eh, z hlediska mest, eh, logistiky, IT, a tak dále, protože chceme ušetřit, mít zde úspory z rozsahu a chceme pomoci Catherine Ashton splnit eh, svůj mandát, protože ona eh, tady chce dokázat toho, to, že eh, zvládne novou službu s 10% úspor, finančních úspor na náklady. A dále úsilí v této oblasti je svým způsobem omezené, protože jsou zde stále nové požadavky na nás, nové priority a ty všechny musíme plnit tím, že pouze přesunujeme stávající zaměstnance. Je tady dále potenciál pro další snižování provozních nákladů skrze lepší spolupráci s našimi agenturami. Já se účastním skupiny na vysoké úrovni pro agentury, spolupracujeme právě s Evropským parlamentem a s radou a je tady velik velký zájem ze strany parlamentu. Členské státy jsou trošku rezervovanější, ale to je jedna věc, kde můžeme ušetřit. A samozřejmě také potřebujeme lépe koordinovat naši práci. Jen tak pro informaci. Musíme přičlenit 50 času na přístup k dokumentům, 60% na řešení parlamentních interpelací z, tady z vaší sněmovny, což je velmi důležité. Doposud jsme dostali 6600 interpelací, což vyžaduje samozřejmě určitou přípravu, na, od, přípravu odpovědí na tyto otázky. A do budoucna je důležité se dívat nejen na různé možnosti úspor, snižování provozních nákladů, ale také nastavit ty podmínky tak, aby zaměstnanci komise si ponechali svoje know-how, byli stále konkurenceschopní a měli i nadále určitou správní kapacitu, protože to prostě potřebujeme v evropských institucích, pokud máme splnit to, co od nás očekávají evropští občané. Děkuji vám, pane předsedo. Ringraziamo il commissario per la sua relazione, apriamo il dibattito. Děkujeme, pane komisaři. Děkujeme a slovo má paní Gresle. Pane komisaři, dnešek je velkým dnem. Je to jako kdybychom měli najednou Vánoce a Velikonoce, protože tento parlament se vůbec poprvé v historii zabývá prověrkou stavu zaměstnancí a komise. A již naše přání má od roku 2007. Bylo to přání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a od té doby dostáváme jednou ročně výsledek této prověrky. Minulý rok dokonce parlament hlasoval proti těmto prověrkám a já bych eh, výslovně ráda poděkovala za to, že i přesto probíhají. Myslím, že máme skvělý příklad pro to, kdy je kontrolována naše vlastní zpráva. Já jsem výsledky té prověrky vždy znova překvapená. Je to skvěl, výsledek skvělého managementu a ty výsledky jsou vždy překvapivé. Pro mě je velmi dobré, že se tím zabýváme zde v parlamentu a doufám, že tomu tak není naposledy, protože ještě jednou opakuji, že je to velmi důležité téma. Ostatní instituce by si měly tady ten nástroj také vzít za svý a myslím si, že je to postup, kterým bychom měli postupovat i v budoucnu. Musíme lépe vědět, co naši vlastní lidé vlastně dělají a proto moje první otázka je následující. Nemohli bychom zapojit do této prověrky contract agents? Hovořil jste o tom, že eh, komise nastoupila určitým mírným tempem, ale jak by to vypadalo, kdybychom zapojili i ty contract agents? Určitě tě víte, kam tu otázkou mířím. No a další věc. Je vždy překvapivé sledovat, jak pomalu se z té prověrky učíme. Eh, máme 50 provozních nákladů, 50 eh, personálu pracuje v té provozní oblasti a těch zbylých 50 50% v té druhé oblasti. Je nutné se podívat na to, kam vlastně komise chce směřovat, jaký má plán a cíl. No a třetí otázka se týká toho, co jste říkal v závěru a sice toho, co vlastně chceme těmi prověrkami ukázat. Zdůrazňoval jste například tu problematiku založení generálního ředitelství. Když se podíváme na to, co všechno ty prověrky nezveřejňují, tak to právě eh, zasahuje tuto oblast. Kolik generálních ředitelství bylo vytvořeno, kolik oddělení. Jak to vypadá od roku 2004? Jak je to s touto otázkou? Eh, Sledují totiž ten trend, že těch oddělení je stále více a dělí se na stále menší jednotky. Máme vedoucí pozice, eh, komise má 100 funkčních pozicí na úrovni generálních ředitelství, zamýšlela tady. 84 původně, ale nyní potom Summer Package je jich 100. Eh, A otázkou zůstává, kdy se dostaneme k těm 84. Existuje v současné době více generálních ředitelství, než eh, bylo původně stanoveno. Takže to je ta jedna otázka. Co vlastně děláte proti tomu, abyste bojovali s tím stále roztříštěnějším, s tou stále roztříštěnější strukturou? Správní Eh, úřad, který vlastně překročí všechny rekordy, je Evropská služba pro vnější činnost. Nikde není možné vést generální ředitelství s tak eh, malým množstvím lidí. Eh, Často se zde hovoří o té mexické armádě v souvislosti s Evropskou službou pro vnější činnost. Myslím si, že není možné, abychom měli pro jednoho zaměstnance jednoho nadřízeného. Kam tím tedy vlastně směřujeme? Ale ještě jednou bych vám ráda poděkovala za vaši prezentaci a jsem ráda, že k ní došlo. Grazie, raccogliamo altre domande, collega Sondergaard. Děkuji. Beru ještě na seznam další řečníky, takže prosím, další řečník má slovo. Děkuji. Já bych vlastně jen rád poděkoval za příspěvek pana komisaře, bylo to extrémně zajímavé. No, na mém pořadu jednání stojí následující věci. Mělo být vlastně o dvě věci, tak za prvé o tu prověrku stavu zaměstnanců a dále by mělo jít také o kodex chování členů komise. Řečník hovoří bez mikrofonu. Možná, že jsem to druhé téma v příspěvku pana komisaře zcela dobře nezaslechl. Myslím si, že informace k tomuto bodu nám přidělil spíše úspornou formou. Takže tam toho bylo málo. No a potom mám několik dalších otázek, ale ty přijdou později. Kolega Geir. Deine drei Fragen bezogen sich auf den Code of... Slovo má kolega Gajer. Já mám tři otázky, které se týkají eh, kodexu chování členů komise, ale to téma ještě přijde. Dobře. Rád bych tedy poděkoval za prezentaci. Já jako nováček v tomto výboru jsem se těmito otázky, otázkami ještě nezabýval. Ale objevila se zde řada nápadů k tomu, jak se dívat na komisi v její vnitřní struktuře. Eh, myslím, že jde o 250 eh, tisíc zaměstnanců, když se mě eh, moje navš- moji návštěvníci ptají, kolik tady pracuje lidí, tak jsou většinou velmi překvapeni, jim řekneme, že je to zhruba stejně, jako je zpráva nějakého velkého německého města. Například eh, Kolín, Hamburg mají 225 tisíc, takže to je číslo, které je možné dobře sdělit. Já mám otázku k těm eh, k té strukturální oblasti a k těm zaměstnancům této oblasti. Pokud jsem to správně pochopil, takže tak generální ředitelství rozpočet se eh, řadí do této oblasti overhead. Jsou to ty ti interní spolupracovníci, ti, kteří eh, provozně podporují všechny ostatní v eh, jejich činnostech. Pokud by to dělení bylo půl na půl, tak bychom opravdu měli problém. Pokud se na to číslo díváme izolovaně, tak je to opravdu tak. Jak tedy eh, definujete vlastně tu oblast overhead? Není to úplně trefné a možná, že to komisi znevýhodňuje v tom vidění zvenku. E, nechci generální ředitelství nutit k tomu, aby to zkrátka přemaloval na jinou barvu, ale myslím si, že v té oblasti komunikace by to mnohé ulehčilo. Ja, ik ik kan alleen maar zeggen dat ik, eh, dat ik de oefening van, eh, van de commissaris verwelkom. Ik denk dat het eh, inderdaad heel... Ano, ja, musím říci, že také vítám tuto možnost si zde vyslechnout pana komisaře, udělat si přehled o tom, jak se věci mají. On eh, se vyjádřil velice opatrně o tom, jak to vypadá s úrovní zaměstnanců, s jejich počty v jednotlivých institucích. My jsme také museli najmout mnoho lidí v posledních letech, takže vám se určitě co spodařilo ve vztazích s parlamentem. Nesmíme být eh, pokrytečtí, je třeba se na to dívat realisticky. Já bych se chtěl také na něco zeptat ohledně kodexu chování, ale pochopil jsem to tak, že k tomu se vyjádříte později. V tom případě mám ještě jinou otázku. Myslím, že všichni víme, jak to vypadá s jednou občanskou iniciativou, kde bylo zhromážděno 50 tisíc podpisů již a jde o to, jak vypadá celý ten systém zaměstnávání komisařů a bývalých komisařů, protože ti, ti často po svém působení v komisi přecházejí do soukromé sféry, dostávají lukrativní místa, že to by se tady mělo nějak omezit. Vím, že tady chystáte již sami návrhy, konkrétní návrhy v tomto směru někdy v polovině měsíce, ale přesto by mě zajímalo, jak budete reagovat na těchto 50 tisíc podpisů. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat paní Greslové, protože to byla vlastně její iniciativa, její nápad, abych eh, vystoupil ve vašem výboru a její eh, zájem a takový pozitivní nátlak, který na nás eh, vyvíjí, nás také vedl k určité opatrnosti, jak přesně spočítáme situaci v, mm, v komisi a situaci, co se týče provozních nákladů. My jsme vybudovali novou, vypracovali novou metodiku pro výpočet a jak paní mm, Greslova eh, tedy projevila zájem, pokud by i vás ostatní ta metodika zajímala, tak eh, samozřejmě rádi vás s touto metodikou seznámíme. Myslím, že některé aspekty této metodiky bude možné využít i v jiných institucích. Pokud jde o ty contract agents, Tam možná došlo trošku k nedorozumění eh, pokud jde o terminologii, já jsem je zahrnul do toho koláčového grafu eh, a máme jich vlastně 6 tisíc. Když jsem eh, mluvil o těch 7,5 tisících, tak tím jsem měl na mysli osoby, které nemají smlouvu s komisí, ale kteří často pracují na Eh, smlouvu eh, s nějakou dodavatelskou firmou pro komisi. Jsou to někdy výzkumníci, eh, pracovníci, počítačoví specialisté a tak dále. Ale to jsou osoby, které nenajímá komise přímo, nejsou to naši zaměstnanci. Nabízí oni tedy své služby prostřednictvím nějakého subdodavatele a proto je to číslo tak vysoké. Proč jsou tak důležitý ti contract agents, ty smluvní pracovníci. Když jsem eh, vypočítával ty provozní náklady, tak jsem měl také zmínit, eh, že se nám podařilo snížit počet eh, pracovníků z 19 na 15 co se týče těchto režijních nákladů. Eh, na, ty, eh, na tyto práce používáme především tedy eh, najímané ty smluvní pracovníky, protože ti jsou levnější. To byla pro nás velká výzva, vedla nás k tomu omezení rozpočtu a proto jsme právě na tento typ prací začali více a více využívat smluvní pracovníky. Co se stane v budoucnu? Mohu vám slíbit, že já i komise eh, se budeme velmi zabývat podrobně těmi eh, režijními náklady, do dalších podrobností budeme se zabývat také náklady na výpočetní technologie a budeme se snažit tyto režijní náklady nadále snížit. V této oblasti chceme také spolupracovat s Evropským parlamentem, protože při projednávání nového eh, finančního rámce a finančních nástrojů eh, bude zajímavé, jak můžeme v této oblasti spolupracovat, eh, jak se vejít do toho nového finančního nařízení. Eh, tento nové nařízení vytvoří rámec, kde nebude potřeba provádět tolik administrativních úkonů. Myslím, že v komisi i v parlamentu je to eh, jeden z elementů, za které jsme často kritizováni, nejen tedy z členských států, ale často i ze třetích eh, států v případě například rozvojové pomoci. Pokud jde o pozice řídící, paní Gresová má pravdu, těch je v tuto chvíli více než 100. Co se děje? My v tuto chvíli procházíme eh, takovou, takovým procesem usazování, řekl bych poté, co eh, nastoupila nová komise, byly vytvořeny, byla vytvořena nová generální ředitelství, tím jsme se dostali do takového mezistavu a já si mm, plně uvědomuji, že to číslo je mm, vyšší než eh, to, co se předpokládalo. Mohu vás ujistit, že mm, když eh, se scházíme s kolegy komisaři, vždy je tedy velmi jasné, že v budoucnu bude velmi těžké vytvořit jakékoliv další eh, řídící místo. Nicméně je to proces jakéhosi přechodu, jakési úpravy, úpravy velikosti eh, těch portfolií jednotlivých generálních ředitelství, portfolií jednotlivých eh, komisařů. Abych odpověděl panu Zondedánovi a později také panu Stajcovi, pokud jde o ten kodex. K tomu budu mít velmi krátkou prezentaci, ale mohu vás ujistit, že samozřejmě velmi pozorně nasloucháme tomu, co říká parlament, co říkají občané. Také jsme hovořili s organizátory té občanské iniciativy a samozřejmě jejich návrhy vyslechneme. Pokud jde o pana eh, Gajera, jeho dotaz týkající se hodnocení a komunikace, Eh, zde s vámi souhlasím, myslím, že jsme někde na sebe příliš přísní. Víte, ale my jsme se snažili o to, abychom byli přísní, abychom byli přesní, ale zároveň jsme potřebovali se podívat na ty úkoly generálních ředitelství eh, z jakéhosi pohledu s určitým odstupem, z určité perspektivy. Máme čím dál více politických úkolů, které musíme plnit eh, se stejným počtem zaměstnanců a proto je tedy nutné převádět některé pracovníky z těch eh, režijních prací provozního sektoru do, eh, do té operační složky je velmi složité říct, jaká přesná je definice či hranice mezi těmi administrativními úkoly Eh, režimy a operačními náklady a tak dále. Budeme se tím dále zabývat. Mohu vás ujistit, že se nebudeme eh, pokoušet eh, tady dělat nějaké triky, něco někde zašmoulit. My si velmi dobře uvědomujeme, pod jakým drobnohledem se nacházíme a nemusíte se obávat, že budeme provádět nějaké převádění duší z jedné kategorie do druhé to logikou vám vždy velmi jasně vysvětlíme. Doufám tedy, že i z hlediska komunikace se nám eh, podaří nadále snížit režijní náklady a že v budoucnu budou tedy ještě nižší. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. A než přejdeme k druhé části vaší zprávy uděluji slovo paní Gresle. Já bych ráda ještě jednou připomněla, že u této prověrky se jedná o následek správní reformy komise, protože tato reforma decentralizace sebou přinesla tu skutečnost, že i nadále fungují generální ředitelství, jako je správa, jazyk, rozpočet, logistika, ale každé generální ředitelství má svá vlastní další oddělení, takže došlo k takovému tomu zdvojení eh, funkcí v těch jednotlivých eh, generálních ředitelstvích. Takže bylo smyslem té prověrky pokusit se nalézt eh, způsoby zjednodušení pracovních postupů v komisi. Neznamená to tedy, že bychom teď chtěli generální ředitelství rozpoč, pro rozpočet přinutit k nějakému ospravedlnění sebe sama, ale mělo by to vést k tomu, že závěry, které, kterých dosáhneme, postoupíme dále. A když nyní vidím, že v některých generálních ředitelství stoupá počet zaměstnanců, bylo by skvělé, kdybyste nám k tomu mohl něco říci. Proč tomu tak je? A to je věčný boj v komisi mezi centrálním a decentralizovaným přístupem. Takže otázkou je, kam vlastně komise směřuje, jakou cestu navrhnete nakon, nakonec vy. A my jako rozpočtová kontrola vidíme implementaci jednotlivých eh, evropského práva v jednotlivých členských státech a jak upadá. A já nemám dojem, že otázka implementace komunitárního práva ve členských státech eh, má v komisi nějakou velikou pozornost. Když vidím na že generálním ředitelství životní prostředí se tím zabývají pouze dva až tři zaměstnanci, tak mě mrazí v zádech protože se jedná o dokument, který je starý třeba dva, tři roky. Možná, že byste nám mohl říci, kolik osob se reálně tím zabývá ve členských státech, tedy tou implementací evropského práva. To by nám usnadnilo naši činnost. Děkuji. Takže prosím, máte slovo a potom přejděte rovnou k druhé části prezentace. Nejdříve tedy odpovědi. Takže mám nejprve odpovědět paní eh, Greslové. Když bylo rozhodnuto o decentralizaci, tak to podle mého názoru bylo velmi správné rozhodnutí. Bylo jasné, že generální ředitelství budou potřebovat určitý manévrovací prostor, ve kterém se budou moci efektivně pohybovat. V té době to bylo eh, velmi důležité a bylo to podle mého názoru správné eh, rozhodnutí. Na druhou stranu ovšem ta decentralizace možná proběhla trošku příliš doširoka. Já to vnímám v několika aspektech. Eh, Jedno je třeba oblast ICT, výpočetní technologie, kde u komise generální ředitelství se rozhodli například eh, vyvinout si své vlastní systémy pro potřeby svého ředitelství. A pak se dostáváme do situace, kde máme eh, celou řadu těch systémů, které často spolu nejsou schopny komunikovat. Takže eh, je nutné zavádět eh, postup lepší zprávy a řízení eh, do oblasti ICT, kde si musíme lépe říci, co všechno tedy v oblasti ICT potřebujeme, co zadáváme, zda je potřeba to vůbec zadávat, či zda už něco takového k dispozici máme. A potřebujeme nějakou, eh, jako si vyvinout si schopnost eh, posuzovat eh, tyto, tento druh potřeb. V oblasti ICT se nám již podařilo vybudovat novou strukturu řízení, zavádíme koncept IBM plus skupina IT, či skupina IBM plus IT. Eh, což by nám mělo pomoci eh, vybudovat eh, řešení, jak pro lidské zdroje související tedy s jaksi korporátní lidské zdroje a osobní lidské zdroje. Pokud je o evropské právo zde souhlasím s tím, že asi nikdy nebudeme schopni udělat všechno, protože to je obrovsky široké téma. Některé členské státy jsou při implementaci lepší než jiné, ale podíváme-li se na eh, počet zaměstnanců našich, kteří se eh, například zabývají prosazováním evropského práva, tak eh, to jsou čísla, která vám budu muset dohledat a poté vám je dodám. Eh, děkuji, pane předsedo. Takže jestli dovolíte, abych pokračoval s druhým bodem eh, na našem mm, programu, tak to je kodex chování pro komisaře. Vím, že je to téma, které váš výbor velmi zajímá. Vím také, že parlament se eh, rozhodl zastavit vytvořit rezervu, finanční rezervu na rok 2000 11 eh, a my se do konce roku v souvislosti s tímto budeme snažit aktualizovat ten eh, kodex chování. Chci vás eh, ujistit, že na tomto kodexu jsme začali pracovat okamžitě po podpisu rámcové smlouvy mezi parlamentem a komisí o našem zvláštním partnerství. Jak víte, jednání o rámcové dohodě byla poměrně složitá. Eh, všechny instituce byly eh, velmi nadšené, ale my jsme tedy nejprve chtěli dokončit to rámcové rozhodnutí. Já jsem velmi rád, že, pardon, tuto, tuto rámcovou dohodu, já jsem velmi rád, že tato rámcová dohoda existuje, že byla podepsána a v okamžiku, kdy byla podepsána, tak jsme začali pracovat na tom kodexu chování. Eh, omlouvám se, ale v tuto chvíli nemohu být úplně přesný. Je to pr práce, která stále probíhá. My jsme byli požádáni o to, abychom podali návrhy na vylepšení tohoto kodexu a lhouta pro podávání návrhu byla minulý týden v pátek. To znamená, je to eh, práce, která probíhá. My projednáme v kolegiu 18. listopadu a já jsem si jistý, že po tom projednání v kolegiu eh, bude mm, ten výsledek předán také Evropskému parlamentu. Samozřejmě, abych byl konkrétnější. jaký je náš eh, hlavní princip? Snažíme se tento kodex Eh, vylepšit, snažíme se zaměřit na témata, která se nejčastěji kritizují veřejností či Evropským parlamentem. Samozřejmě musíme eh, respektovat eh, smlouvy, musíme respektovat fakt, že zajišťujeme, že komisaři budou nezávislí, že tu nebude docházet ke konfliktu zájmu a že komisaři budou provádět své úkoly morálně bezúhoně. Je tu tedy celá řada eh, témat a my jsme byli požádáni, jak eh, se zaměřit na ty nejčastěji kritizované eh, body. Tyto se zpravidla týkají politických aktivit komisařů, jak revidovat prohlášení o zájmech komisařů jak eh, řešit situace, kdy dochází ke konfliktu zájmu, jak reagovat, regulovat činnost komisařů po ukončení jejich mandátu a jak, eh, jaká pravidla stanovit pro eh, pohostinnost a různé dárky. My velmi úzce spolupracujeme s předsedou a také s službami, které nám Eh, doufám umožní najít řešení, které bude přijatelné pro Evropský parlament a které bude eh, schválené, eh, doufám, již toho 18. listopadu. Takže abych byl přesnější. Pokud jde o politickou činnost komisařů, komisaři, kteří se chtějí aktivně účastnit evropských voleb, musí si vzít služební volno či opustit své eh, funkce. Poté bude tedy určeno, eh, na tu, kdo na tu dobu v tom posledním eh, předvolbním roce převezme úkoly a zodpovědnosti tohoto komisaře. Pokud jde o činnost komisařů po ukončení jejich mandátu, po skončení jejich mandátu, někdo by se přál prodloužit dobu, po kterou bývalí komisařové musí ohlašovat eh, komisi činnosti, kterých se účastní, které by mohly být eh, v eh, konfliktu. My tuto možnost, tuto alternativu studujeme, aby to bylo v praxi, v praxi proveditelné. Také chceme zcela jasně zajistit, že komisaři nebudou lobovat či se eh, stýkat eh, se stávajícími členy komise zastupující eh, při tom tedy, kdy zastupují soukromé podnikatelské subjekty, které mají, které podnikají v oblasti, za kterou byl komisař ve své funkci zodpovědný. To znamená, aby tam nebyly žádné styky s bývalými kolegy a tak dále. Pokud jde o prohlášení o e, zájmu komisařů. Souhlasím, že ty se velmi často neaktualizovaly, to zahrneme do toho kodexu, tato prohlášení se budou pravidelně aktualizovat, budou trošku průhlednější a budou také srozumitelnější. Povinné také bude uvádět v nich informace, které by e, mohly znamenat nějaký konflikt zájmu, jako například eh, vlastnictví akcí v některých podnicích a podobně. Bude se to týkat také manželů, manželek a partnerů. To doufám eh, zvýší průhlednost eh, těchto prohlášení o aktivitách komisařů. Další velmi častá otázka, co se stane v případě, že jste komisař a dostanete se do konfliktu zájmu. My to máme velmi jasný. Pokud taková situace nastane, tak ten příslušný případ, ten příslušný dosie bude předán eh, některému jinému kolegovi a bude se potom informovat, budou se informovat vyšší složky. Pokud eh, jde o cestování. pro komisaře platí stejná pravidla jako pro jaké jiné, eh, pro všechny ostatní zaměstnance komise. To znamená, že komisaři musí respektovat stejné finanční nařízení jako všichni ostatní. Eh, pokud jde pokud jde o kabinet eh, komisařů, a jeho zaměstnance. E, jako obecné pravidlo je, že manželé, manželky, partneři e, nemohou být zaměstnáni v kabinetu komisaře. A jeden z těch posledních tří bodů, které chci zmínit, týká se e, darů. Víte, že zejména v, diplomatickém, eh, v diplomacii jsou dary eh, běžné. Zde bychom chtěli ta pravidla jasně stanovit. Chceme tedy zde stanovit že komisaři nemohou obdržet eh, dar, který má cenu vyšší než 150 euro. Pokud by tomu tak bylo, tak tento dar bude muset předat komisi. Pokud jde o pohostinnost, zase zde chceme upravit a zprůhlednit ta pravidla, pokud eh, pohostinnost by mohla být chápána jako konflikt zájmu, nesmí být eh, přijata a je nesmí ani vzbuzovat dojem, že by zde mohlo docházet ke konfliktu zájmu. Pokud dovolíte několik posledních slov o etické, etickém výboru. Asi víte, že etický výbor v tuto chvíli pracuje jako ad hoc výbor. My bychom práci tohoto výboru chtěli v budoucnu eh, zlepšit a proto zvažujeme možnost eh, eh, rozšířit jej Zvažujeme také zavedení některých eh, doplňkových prvků. Za prvé, eh, v případě, že etický výbor dojde k závěru, že některý konkrétní komisař či bývalý komisař se dostal do nějaké situace, eh, bude jistě v zájmu Evropského parlamentu dozvědět se, jak etický výbor k tomuto závěru došel, jak to bylo odůvodněno. Úplně eh, Stejně platí to, že pokud takový komisař bude shledán, že se nedopustil eh, žádného konfliktu zájmu, eh, zase tam bude zdůvodnění. My chceme, aby všechna tato rozhodnutí byla zveřejněna, tak abyste měli k dispozici přehled tedy o mm, celé té práci, celém tom procesu, který etický výbor eh, provádí. Chceme také, aby etický výbor podával pravidelné zprávy, alespoň jedno za pět let. Eh, mělo by to být v polovině mandátu komise. Tam tato zpráva by eh, měla srnovat, jak byla dodržena práva na pravidla pro zabránění konfliktu zájmu, jak byla dodržena etická pravidla a tak dále. Takže na závěr, pane předsedo, doufám, že váš výbor mi odpustí, že nemohu být v tuto chvíli přesnější. Jak říkám, je to mm, práce, která v tuto chvíli probíhá. My k tomu budeme mít debatu 18. listopadu a jakmile ta práce mm, bude v nějakém prezentovatelném stádiu, tak vás samozřejmě budeme informovat my eh, se velmi intenzivně věnujeme otázce kodexu chování komisařů. Ale domníváme se, že jakmile ten kodex bude existovat, že by to mohl být eh, zajímavý dokument pro nějakou inter, meziinstitucionální spolupráci a že by ho mohli tady v budoucnu využívat i jiní. Děkuji, pane předsedo. Diamo la parola al collega Markakis. Děkujeme, slovo má pan Markakis. Děkuji vám, pane předsedo, pane místopředsedo komise. Rád bych vám v úvodu poblahopřál k této opravdu povedené prezentaci. Um, myslím si, že věnujete zvláštní pozornost etickému výboru a myslím, že je skvělé uh, dostávat zprávy takto pravidelně. A rád bych se věnoval bodu, který je uh, velmi podstatný, a sice prohlášení o těch e, zájmech. Když se podíváme na zprávu nezávislých odborníků, e, vidíme, že v této oblasti došlo k řadě pochybení. E, rád to, zmiňuji to tu proto, že my jako poslanci často máme takový pocit, že musíme velmi důkladně zveřejňovat své finanční zájmy. Myslím, že je to správné a dobré, ale očekávám, že to stejné se bude odehrávat v komisi. Každopádně každý rok musíme eh, opětovně zveřejňovat své finanční a ostatní zájmy v komisi. Tomu tak dosud nebylo a z toho, má, eh, z toho důvodu mám velkou radost, že zamýšlíte určitou pravidelnost této oblasti. Ale není eh, ospravedlnitelné, že pět komisařů od kde vzdalo prohlášení, které vůbec nebylo dostatečné. Žádáme, abyste se této otázce věnovali, abyste se věnovali otázce čestných úřadů a také eh, profesorských pozic. Myslím si, že to musíte více zohlednit. Moje otázka je, eh, jak to vypadá s návrhem navrhnout kodex chování, který by byl závazný nebo byl by základem pro všechny instituce. S panem Van Rompuyem jsme eh, Máme tedy k dispozici novou instituci od Lisabonské smlouvy, jejichž finanční zájmy jsem zatím neviděl. A to stejné platí také pro místo předsedkyní komise a rady paní Ešnovou. Máme tedy řadu nových nástrojů, u kterých bych si dokázal představit, eh, že by bylo možné vypracovat nějaký společný kodex chování. My v parlamentu jsme v této otázce již eh, pokročili celkem daleko. Na určitých místech se samozřejmě můžeme ještě zlepšit, ale jak eh, je váš názor k nějaké společné diskuzi, která by překračovala rámec institucí. Možná, že se to netýká všech v této místnosti, ale rád bych tu diskuzi otevřel. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Sonoko. Ne, pan Ele Lauser. Děkuji vám. Já mám několik poznámek k tématu transparentnosti. Vy jste o ní hovořil. Jedna věc je samozřejmě transparentnost při rozhodování etického výboru, ale na druhé straně je zde také proces eh, eh, nominací. Když bývalý komisař eh, přijme nějaké místo, musí to komisi oznámit tady to období teď trvá rok a možná, že by mohlo být prodlouženo. K tomu byste možná mohl něco říci. Ale moje otázka je, jestli by v rámci tady toho procesu oznámení a autorizace nebyla eh, záhodná větší transparentnost. Například, eh, že by se zveřejnilo více informací na internetu k tomu místu. Prosím, prosím, můžete zopakovat první část otázky, nevím, jestli jsem to zas, zaslechl. Jde mi vlastně o to oznámení nového místa bývalými komisaři. Komisaři musí oznámit komise svou novou činnost a i v tomto procesu požadujeme větší transparentnost. Vy jste předtím hovořil pouze o tom, že je potřeba zaručit větší transparentnost při rozhodování etického výboru, ale já si myslím, že i v tomto procesu autorizace a oznamenání potřebujeme více transparentnosti. Moje otázka je proto následující. Co zamýšlíte, abyste tu transparentnost zaručil? Kolega Gressle. Slovo má kolegyně Gressle. Děkuji vám. Já bych ráda řekla, že jsem docela spokojená s tím, co jste zde ústně oznámil a nyní počkáme na to, co předložíte písemně. A ostatně také, co pošlete písemně nám, protože myslím, že bychom se neměli smířit s tím, že to bude svěřeno konferenci předsedů pouze, protože to by bylo proti naší dohodě a s tím bychom nesouhlasili. Takže to jsem jenom chtěla říci. Dále mám také radost z toho, že nevládní organizace vám předali 200 tisíc podpisů. Myslím, že to si zaslouží mm, poklonu. Toto téma tedy zajímá širokou veřejnost. Já myslím, že bychom toto veřejnost neměli zklamat, protože jim musíme skládat účty. Když se podívám na ty finanční zájmy a prohlášení o nich komisařů, Eh, něco se mi tam nezdá. Tak malý majetek, eh, myslím, <laughs> že bychom je měli všechny politovat, protože všichni jsou to politici a vysoce postavení lidé, kteří celý život pracovali a potom je opravdu nápadné, že nic nemají, takže jich opravdu lituji a jsem připravena se za to postavit. Myslím, že je možné tedy o těch prohlášeních pochybovat a pokud budou finanční prohlášení vypadat takto i v budoucnu, tak jste udělali chybu v tom novém nařízení. Myslím, že ani není dobrý nápad nevěnovat se těm eh, přechodným odměnám. Myslím, že O tom nemusíme diskutovat společně, protože je to nařízení rady, ale proč musí italský minister zahraničí dostávat peníze od Evropské komise? Protože býval komisařem. To je tedy ta přechodná odměna. Tu samozřejmě zastávám, ale proč by měli být vypláceni i bývalí poslanci? Kdo už má nějaké placené místo, tak už je z toho systému venku. Takže myslím si, že kdo dostává tuto tyto peníze, tak by měl nést i konsekvence. Já si myslím, že bychom neměli eh, tady toto období financovat prostředky evropských daňových finančních eh, poplatníků. Myslím si, že eh, s tímto nápadem nebudete u svých kolegů oblíbený. Měl byste ale vědět, že nám jde o ten kodex chování, protože je nutné zvážit i to riziko poškození pověsti Evropské unie. Eh, k tomu tématu kodexu chování pro všechny bych ráda řekla následující. Tady nám hrozí velká past. A poslanci totiž eh, vykonávají svou funkci na základě mandátu a ne na základě svěřeného úřadu. To není jako u komise. Takže to bych ráda řekla těm, kteří tuto politiku zastávají. Pokud nanutíme přísnější pravidla komisařům a tímto téma smeteme ze stolu, budeme mít velké problémy, protože je velký rozdíl mezi mm, nositeli mandátu a nositeli úřadu. Takže ráda bych řekla těm, kteří chtějí jedno pravidlo pro všechny, že to není přiměřené a že to není reálné. Děkuji. Děkujeme, slovo má kolega Stajs. Ja, ik wil uh, direct ingaan op, op het, uh, het onderscheid dat mevrouw Grissel maakt, ambtsregel. Já jsem se chtěla zmínit o um, vyjádřit k tomu eh, rozdílu, který paní Greslova eh, vytvořila mezi těmi nositeli úřady a nositel, eh, nositeli mandátu. To je pravda. A já osobně velmi spokojen s tím, co pan komisař řekl zde ústně, ale pravda to jsou jen mluvená slova. A myslím, že bychom si měli počkat eh, na to, co dostaneme písemně. Ehm, hovoříme tady e, o změnách, které se e, zdají velmi rozsáhlé, trošku divoké. Já vím, že my, náš výbor tady e, není příliš populární, že vám neustále šlapeme na paty, ale ta poslední věc, kterou paní Greslová říkala, k tomu bych chtěl říci, že pokud chceme pomoci komisaři, vylepšit ten současný kodex chování, tak musíme být sami k sobě poctiví a říct, že ten výraz, který vy jste použila v Němčině, Kostelní myš, vy jste hovořila o kostelních myších, to je výraz, který eh, jste, mm, jsem neznal, ale myslím, že když se podíváme na finanční prohlášení některých našich kolegů, předtím, než budeme kritizovat komisi, možná bychom se měli podívat eh, na to, eh, kolik kostelních myší mezi sebou máme my. Ano, já chápu tedy, že je rozdíl mezi nositelem úřadu a nositelem eh, voleného mandátu, ale myslím, že i my bychom se měli zaměřit na tu třísku ve vlastním oku a podívat se eh, do vlastních řad. Měli bychom se zaměřit i na to, jak eh, vnější svět vnímá nás v parlamentu. Tak, abychom si nejprve zametli před vlastním Prahem a mm, udělali to, co sami chceme, aby udělala mm, komise. je potřeba oba ty typy funkcí rozlišit, ale mm, to nás nezbavuje povinnosti. Děkuji, pane Gajere. Lieber Bart Stars, ich bin ja bei dir. Kolego Stasi, já stojím za tebou, když říkáš, že nemůžeme kázat vodu a pít víno, ale ten rozdíl mezi nositeli mandátu a úřadu, ten existuje, takže z toho důvodu se nad tím musíme zamýšlet. Mám radost z toho, co jsem slyšel, mám radost z těch zlepšeních v kodexu chování a mám takovou průběžnou poznámku. Evropský úředník nám ještě před volbami vykládal o tom, jak důležitý byl postup Barosa. To byla moje první zkušenost. Pokud se tady s tou zkušeností, pokud se s naším poselstvím vydáte do kolegy a komisařů, nezískáte velkou oblíbenost. To je jasné, ale eh, v té otázce transparentnosti a jasnosti v nás tady v parlamentu máte spojence. Chceme vybudovat Evropu, která zcela nezávisle na tom, jestli jde o komisi, úředníky nebo poslance, když se to často háže do jednoho pytle, chceme vytvořit takovou pověst, že komise neexistuje e, kvůli sobě samé. To ale vytvoříme pouze, když vytvoříme jasná a transparentní pravidla a potom řekneme občanům, podívejme se na to. Podívejme se také na ty námitky, které se často ozývají a nejsou často namířeny jen proti komisi, jestli jsou opravdu platné. Rád bych ale řekl něco k těm přechodným odměnám. Uh, podle mého názoru byste, bychom měli plnit tu funkci, aby se úředník neocitl v takovém tom vaku a aby měl určitý čas na to, aby se nějak aklimatizoval. Ehm, myslím si, že plat komisaře, který přijme novou funkci, ehm, by by měl být přizpůsoben těm starým podmínkám, protože jinak by měl špatně placenou práci. Takže pravděpodobně budeme riskovat, že každý komisař, který si platově nepolepší, bude pobírat ty přechodné prostředky co nejdelší dobu. No a my budeme vystaveni nebezpečí, že budeme muset vyplácet dlouhodobé anebo trvalé peníze na jeho dovolenou. Takže myslím si, že je dobré doplatit ten rozdíl od plasu komisaře. To je podle mě v případě. No, že by zkrátka dostal navíc ty prostředky, eh, ale nejde v žádném případě, že by dostával celý ten balík těch prostředků ke svému platu ještě. Fare io un'ultima eh, osservazione, poi eh, lascio la parola ještě poslední připomínku z mé strany a potom dám zase slovo panu komisaři. Zajímalo by mě, jestli komise připravuje nějaký jednotný text týkající se střetu zájmu. okamžiku, kdy se z komisaře potom e, stává někdo v jiné funkci, v jiném zaměstnání. Jak chcete zajistit skutečnou nezávislost také na členské zemi, která jmenuje daného komisaře? Já jsem k tomu formuloval parlamentní interpelaci, která se týkala právě takovéhoto případu komisaře. A poslední připomínka. Chci se zeptat, jak se budou jmenovat zaměstnanci soukromé kanceláře. Komisaře budou se uplatňovat stejná pravidla jako u ostatních zaměstnanců komise. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pokusím se zodpovědět všechny vaše otázky. Budu je brát postupně. Pan Markakic, myslím, že máte pravdu. Musíme zlepšit práci etického výboru a určitě zlepšit transparentnost. Také bývalých komisařů k současným k institucím, k veřejnosti a tak dále. Kdybychom měli jasnější a transparentnější informace o tom, jak daný výbor došel k tomu, kterému výsledku. To by bylo důležité, aby veřejnost věděla, na jakém základě bylo učiněno nějaké rozhodnutí, jak hluboká byla analýza a tak dále. o to se právě snažíme a myslím, že to bude jeden z návrhů, které máme na stole. Souhlasím se všemi z vás, kteří upozorňovali na prohlášení o zájmech. Všichni musíme předkládat toto prohlášení v okamžiku, kdy se ujímáme funkce komisaře. Samozřejmě můžeme hovořit o tom, jestli v tom okamžiku jsou tam všechny informace. Chceme, aby to bylo jasnější, aby tam byly manželky, manželé, partneři, protože tomu tak zatím nebylo. A také by mělo být jasnější, kde je možné dohledat tyto informace. že často ty informace jsou, ale je těžké se k ním dostat, takže by bylo dobré mít nějaký odkaz eh, na tyto prohlášení, to je také třeba aktualizovat každý rok protože osobní situace komisařů se také může změnit a myslím, že pravidelné aktualizace jsou nezbytné a měly by být tady součástí finančního prohlášení. Pokud je o kodex, jak řekla paní Gresle, samozřejmě víme, že je těžké nalézt nějaké plošné řešení pro všechny instituce, ale pokud jde o určité standardy kodexu chování, tak my bychom přivítali diskusi, jsme na ní připraveni. A je to něco podobného jako to, o co usiluji spolu s naším rejstříkem transparentnosti. Tady spolupracujeme velmi dobře, kde šlo o zástupce různých zájmů, kteří fungují v Evropském parlamentu. Už jsem zaznamenal první pozitivní reakce i rady, že i rada by se k nám ráda připojila. Ráda by řešila otázku lobbystů, zástupců zájmových skupin, protože to by mělo minimálně důležitou symbolickou hodnotu toho, jak řešíme transparentnost všechny instituce společně. A tady si myslím, že by to bylo stejně tak. Zahájili bychom určitý proces na interinstitucionální úrovni, to by veřejnost jistě přivítala. A určitě bychom dospěli k velmi pozitivním výsledkům. A samozřejmě bychom tedy velmi přivítali společnou diskusi. Pane Ehrenhauser, ptal jste se na bývalé komisaře, jak můžeme zvýšit transparentnost, co dělá etický výbor. To bylo jedno z témat, eh, na které jsem sám poukázal, protože současná praxe je taková, že pokud bývalý komisař dostane novou pracovní nabídku, musí toto oznámit komisi. Musí říci, jaká je to práce, co bude mít v popisu práce a tak dále. A pokud komise bude mít určité pochybnosti, pokud půjde o práci třeba v vládě a tak dále. Odkážeme celou věc na etický výbor a ten potom vyhodnotí tuto novou pracovní náplň komisaře a porovná to s odpovědností, s úkoly, s portfoliem, které měl, když byl komisařem. A pokud je tam potenciální střed zájmů, Etický výbor o tom jasně informuje komisi a řekne, že není vhodné, aby v tomto případě komisař eh, se pustil do této práce a šlo například o Charlieho McCreevyho a nabídku pracovní, kterou dostala od jedné banky. Samozřejmě větší transparentnost by byla žádoucí. Nález etického výboru by měl být veřejný, přístupný, aby každý se mohl dočíst, jak etický výbor rozhodoval, na základě čeho, jak došel k danému rozhodnutí. Jde-li o celkovou otázku nezávislosti komisařů, tady bych řekl, že jsou tři fáze. Za prvé, než se ujmeme funkce, samozřejmě, jak už jsem říkal, předkládáme prohlášení o zájmech, procházíme politickým tím lustrováním, tím procházejí všichni komisaři. Plus je tady druhá fáze během výkonu funkce, kde jsme pod stálým dohledem parlamentu, našeho pana předsedy i veřejnosti a musíme se vyhnout samozřejmě také jakýchkoliv střetů zájmu. Ale zdaleka to nekončí ukončením funkce komisaře, protože potom je tam povinnost informovat o případných pracovních nabídkách i po výkonu funkce komisaře. Samozřejmě musíme jednat diskrétně a bezúhonně až do konce celé kariéry, protože kdykoliv třeba soudní dvůr do toho může vstoupit, řekne, že byl porušený kodex chování, i třeba to může být roky po tom, co někdo přestal být komisařem a může třeba ztratit nárok na důchod. Takže je tady určitý mechanismus kontroly, ale souhlasím s tím, že by měl být transparentnější a veřejně přístupnější. Pan Stajs říkal, že to je dobré východisko pro další diskusi. Tady s vámi souhlasím a doufám, že to, co jsem zde uvedl, bude také nějakým způsobem reflektováno v závěrečném produktu komise, na kterém teď pracujeme. A samozřejmě podpora vašeho výboru je tady velice důležitá, protože možná nejste, jak říkáte, příliš populární, ale zase jste velikou autoritou v této otázce. Takže pokud nás může podpořit výbor Kokobu, pokud podpoří kodex chování nebo aspoň velikou část, tak určitě komise bude jen ráda. Pan Gajer. To byly ty dvě otázky, které položil pan předseda, pan Gajer. Otázka přechodných příplatků, přídavků. Možná to bude znít teď trošku suchopádně legalisticky, ale přece jenom jsme v Evropském parlamentu, takže bych měl být precizní. Podíváte-li se na platy a přechodné přídavky, tak ty reguluje jeden článek ve smlouvě, který se týká předsedy rady, předsedy komise, týká se soudců soudního dvora a týká se komisařů. A tady to je rozhodnutí rady a komise nemá právo iniciativy. Takže nyní se snažíme jednat na poli, kde můžeme jednat. To znamená regulovat jednání komisařů skrze kodex Eh, chování, abychom předešli střetu zájmu, nevhodnému chování komisařů a tak dále. A na tom velice pracujeme. Zároveň chápu, že tyto přechodné přídavky jsou velice medializované a chápu, že to je tedy téma, na které se budeme muset ještě dál zaměřit. Ale abyste věděli, tady je třeba se obracet na radu, Samozřejmě my o tom můžeme diskutovat, ale v této věci může něco iniciovat pouze rada, nikoli my. Takže takto si stojíme. Ptal jste se, jaké by ty dokumenty měly přesně být. My chceme aktualizovat text o kodexu chování, to bude jeden dokument, který aktualizujeme a pokud změny, které navrhuji, akceptují mý kolegové, potom budeme muset změnit rozhodnutí o etickém výboru. Čili tyto dva právní akty budou muset být novelizovány, pokud chceme zavést nová pravidla v této věci. Jak můžeme zabránit vlivu členských států na komisaře? Jak můžeme zajistit nezávislost komisařů? No, Tady by bylo úplně nejlepší, kdyby všichni dodržovali smlouvu, protože je jasné, že komisaři musí být totálně nezávislí, nesmí ani dostávat radu, ani vyhledávat radu žádné organizace, ani vlády. A je na každém komisaři, aby to takto dodržoval. A ve smlouvě také najdete povinnost pro členské státy, které nesmí ovlivňovat práci komisařů. A byla, byl zaveden institut přísahy, kterou musí komisaři skládat, čili všichni jsme museli jet do Lucemburku a složili jsme tuto přísahu, že nebudeme žádat o instrukce žádné, žádnou instituci, organizaci nebo vládu. A to musíme stoprocentně dodržovat, protože máte pravdu. Často se dostaneme do situace, kdy řešíme otázku, která je obzvláště obtížná, v zemi, kterou znáte právě nejlépe, ale to je etická otázka nejenom pro komisaře, ale také pro členské státy. Poslední vaše otázka se týkala těch soukromých kanceláří nebo těch tzv. kabinetů komisařů. Tady máme zatím jasná pravidla týkající se složení kabinetu, pokud jde o počet. Kolik členů může mít kabinet komisaře, musí být nominováni alespoň tak, že zastupují tři státní příslušnosti, aby to nebylo tak, že jeden kabinet se stává z občanů jedné jediné země, takže je třeba tady mít určitou národnostní rozmanitost, aby tam byla evropská atmosféra v kabinetu a aby tedy kabinet postupoval takto evropsky. Samozřejmě jsou zde také přísná pravidla pro to, kolik zástupců kabinetu musí být eh, úředníků a kolik jaksi zvenčí jako nasmlouvaných pracovníků. To také vymáháme přísně tato pravidla. V současné době říkáme jasně, že pokud by někdo chtěl zaměstnat rodinného příslušníka nebo dokonce partnera Někdo je tedy jako komisař ve svém kabinetu, tak to prostě už možné není. Je to naprosto vyloučeno v rámci nového návrhu kodexu, čiliž tato možnost už existovat nebude. Děkuji vám, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Děkujeme vám za podání zprávy, ale i za odpovědi na otázky, které zde zazněly. Nyní se s vámi rozloučíme a dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, bodu číslo 6. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte dei Conti. Dostáváme se ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora číslo 4 z roku 2010. Vede koncepce a řízení programu mobility Leonardo da Vinci k účelným výsledkům. Slovo dostává pan zpravodaj, pan kolega Patricello. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval také paní Gresle, paní koordinátorce. Ona mi dovolila zpracovávat toto téma. Víte, že v březnu 2000 Evropská rada stanovila strategické cíle Evropské unie v rámci Lisabonské agendy. V těchto cílech stojí, že do roku 2010 bude Evropská unie nejkonkurenceschopnějším eh, společenstvím světa založené na vědomostech na vědění. A to zahrnuje samozřejmě i oblast vzdělávání. Následoval kodaňský proces, který řídili ministři vzdělávání. V rámci tohoto procesu se sešli dobrovolníci v oblasti odborného a profesního vzdělávání. Chtěli podpořit transparentnost v těchto oblastech a podpořit proces vzájemného uznávání kvalifikací. Tím samozřejmě byly vytvořeny podmínky pro zlepšenou spolupráci v oblasti mobility v Evropské unii. Lisabonská strategie a kodaňský proces umožnila zohlednění těchto aspektů komisí. Komise potom v roce 2006 zavedla systém pro umožnění výměny v důležitých sektorech eh, rozvoje Evropské unie. Jde o celoživotní učení a do tohoto programu patří program Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci eh, má podporovat eh, společné odborné vzdělávání a přípravu. Leonardo da Vinci spočívá v programech pro podporu mobility a to je nejsilnější stránka celého programu. Instituce, které jsou činné v odborném vzdělávání a přípravě, mají možnost poslat své lidi do ostatních zemí, aby tam měli možnost rozšířit své kompetence, zvýšit své znalosti a rozšířit své možnosti. Víte, že Evropská komise je hlavním zodpovědným orgánem za tento program. Provádí dohled nad prováděním tohoto programu a spolupracuje s národními orgány, které jsou do tohoto programu zapojeny. S velkou pozorností jsem si přečetl výklad pana Davisna a sice analýzu Evropského účetního dvora. Je tedy nutno konstatovat, že musíme zjistit, jestli zpráva programu Da Vinciho dochází k účelným výsledkům. Analýza doktora Davisna Lejvisna nám poskytuje přehled o situaci a nabízí také řadu podnětů celému našemu výboru. Evropský účetní dvůr tedy provedl audit a konstatoval, že zpráva a řízení programu musí fungovat tak, aby program docházel k účelným výsledkům. To je samozřejmě velice důležité, protože v rámci programu se vyskytuje ještě řada problémů. A já doufám, že komise se těmito problémy může zabývat, abychom mohli dosáhnout cílů, které jsme si stanovili a abychom zlepšili fungování celého programu. Řada eh, věcí zde ale ještě zůstává. Je politování hodné, že komise evidentně není schopna kvantifikovat výsledky analýzy a výsledky programů. Zde jsou tedy ještě nedostatky. Nedostatečný je také systém podávání zpráv. V této oblasti již byl zahájen systém zavedení globálního systému posuzování programu Leonardo da Vinci. Tento systém ještě nebyl uzavřen. Ale komise tři roky po zahájení tohoto programu stále ještě není schopna zhodnotit, do jaké míry jsou plněny cíle tohoto programu. No a co se týče těch evaluačních programů, výběru projektů, a to se samozřejmě týká i zúčastněných zemí, pro tuto oblast potřebujeme transparentnější pravidla. Musíme ale konstatovat, že i v této oblasti jsou ještě slabá místa. Jde například o to, že jsou přijímány žádosti o projekty, i když e, nejsou zcela jasně uvedeny cíle, obsah a náklady projektu. Často je poukazováno na další problémy, jako je například obtíž nalézt zahraniční partnery projektu. Často jsou nedostatečné jazykové znalosti a často jsou také kulturní rozdílnosti tak veliké, že to není možné. Proto tedy apeluji na to, aby komise informovala parlament o dosažených pokrocích. Komise by nám rovněž měla dát najevo, jestli je schopna vyřešit problémy. Například hovořím o těch problémech při nacházení partnera v jiných eh, zemích, myslím partnera projektu. No a dále informační systém. I v této oblasti máme ještě problémy. Ten systém na vyhledávání projektového partnera by měl být vylepšen. A rovněž bychom měli zapracovat na zlepšení evaluace projektu, abychom je mohli lépe hodnotit. Pokud k tomu nedojde, tak eh, ten program nemůžeme nadále využívat. Občané jej nebudou moci využívat a tím pádem nedosáhneme cílu, které jsme si stanovili. Děkuji, říká předseda. Hlásí se někdo o slovo? Chtěl by promluvit někdo z komise? A nebo možná z účetního dvora? Někdo za komisi? Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Komise se na zprávu Evropského účetního dvora dívá velmi pozitivně. Ráda bych poukázala na to, že tato zpráva vznikla eh, po velmi dobré spolupráci. Závěry jsou v zásadě velmi pozitivní. Týkají se kvality řízení a zprávy a kontroly celého programu. Závěry Evropského účetní dvora konstatují, že program funguje opravdu efektivně. Rádi bychom poukázali na to, že u auditu bylo pokryto období 2007-2008. To jsou první roky, kdy program probíhal. A tedy i závěry se vztahují na tyto roky. V prvních dvou letech fungování programu ještě nebyly zřízeny všechny systémy řízení a zprávy programu. A samozřejmě je velmi obtížné hodnotit také dopad a účelnost prvních projektů, které byly financovány těm, tímto programem, protože opravdový dopad projektů je vidět až po několika letech. Komise již odpověděla na řadu poznámek, které se ve zprávě objevily a které byly Evropským účetním dvorem předloženy zcela právem řadu doporučení Evropského účetního dvora proto můžeme akceptovat. A většinu z nich také převedeme do praxe, a to buď plně, anebo alespoň částečně. Jedno ze slabých míst, které se ve zprávě objevuje, je skutečnost, že eh, ty Hodnotící indikátory neexistovaly na začátku programy a ještě tři roky po zahájení programu jsme ještě nedosáhli žádné oficiální dohody o vypracování takovýchto indikátorů. To je pravda. Tato problematika byla velmi obtížná a ten celý proces byl velmi zdlouhavý. A to kvůli právnímu základu celého programu. Bylo velmi obtížné stanovit cíle pro Bylo jich celkem 60, ale myslím, že se z toho můžeme poučit a stanovit cíle pro další eh, roky. Mezitím již jsme ty indikátory stanovili a myslím, že od příštího roku můžeme získávat první údaje na základě těchto kritérií. Ráda bych rovněž poukázala na to, že jsme nečekali a byli jsme schopni velice rychle vyhodnotit, kolik osob se zúčastnilo, kolik prostředků bylo poskytnuto, jaké byly subvence, jak probíhala mobilita mezi členskými státy. Znamená to tedy, že tyto informace jsme eh, byli schopni poskytnout velice rychle a to je také velmi důležité. Můžeme je poskytovat samozřejmě i nadále. Máme k dispozici také eh, systém feedbacku účastníků. Znamená to, že od účastníků programu dostáváme evaluační formuláře celého programu. To je samozřejmě pro organizace celých, celého programu velice důležité. No a e, hodnotíme samozřejmě, jaký dopad e, celý program na účastníky měl. Již jsme obdrželi první informace. Uh, s jedním doporučením účetního dvora máme potíž. Jde o roli národních agentur v hostitelských zemích, pokud jde o přijímání účastníků. Ten program vlastně nikdy nefungoval tímto způsobem. Organizace, které vysílají účastníky, eh, samozřejmě dbají na kvalitu toho přijetí a my díky tomu systému feedbacku eh, na ní samozřejmě dbáme také. A já jsem toho názoru, že národní agentury musí nést svou zodpovědnost. Z toho důvodu e, nestojíme plně za tímto doporučením. No a dále ještě jedno důležité doporučení. V tom jde o hledání partnerů pro projekty. Ráda bych řekla, že na začátku programu jsme měli k dispozici určitou databázi. V průběhu času se ale ukázalo, že když nemáte možnost prověřit kvalitu partnerů, není ten systém zcela funkční. Samozřejmě to ale neznamená, že se nesnažíme hledat nové možnosti. Ne, hledáme nové možnosti pro to, abychom pomohli Eh, zúčastněným hledat nové partnery. Víme totiž, že to je jednou z podmínek úspěchu programu Leonardo. Děkuji vám a ráda zodpovím následující dotazy. Děkujeme. Slovo mají zástupci účetního dvora. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také členům tohoto výboru za to, Eh, že se zabývají tímto, touto důležitou zprávou na svém dnešním zasedání. Chci také poděkovat eh, panu Patričelovi za jeho vynikající zprávu a informace, které předal. Já už toho nemám moc co dodat, protože on už to všechno eh, velmi hezky schrnul, takže za to vám také děkuji. Chci vám také poděkovat, pane Patričelo, za vaše eh, mm, hezká pozitivní slova. Chci vám poděkovat také za spolupráci. Chci poděkovat za spolupráci i komisi. Ta, to byla opravdu výborná spolupráce, která, myslím, se ukázala především v tom, že komise v celé řadě případů uvítala naši zprávu a přijala naše doporučení. Bylo tu možná několik eh, poznámek, na které bych rád zareagoval a proto si teď beru slovo. Eh, nedávno jsem si všiml, že komise 19. října eh, zveřejnila dokument, týkající se revize některých systémů a na stránce 20 eh, se hovoří o finančních eh, výdajích a jejich omezení na to, co je nutné. To se nás, myslím, také týká. Zítřejší rozpočet musí být využit tak, aby se plně zaměřil na plnění cílů. To bylo cílem také té naší zprávy. To je přesně to, co jsme měli na mysli, když eh, jsme hovořili o cílech, eh, které jsme Eh, navrhli v našich doporučeních, eh, kdy jsme například hovořili o zavedení těch, eh, těch aplikace těch cílů SMART, například v článku 48, mm, to znamená, že cíle těch mm, toho projektu byly splňovat ten princip eh, smart, měly by měřitelné a tak dále. A to v tuto chvíli eh, zatím v tom programu nebylo. 17. Eh, června se komise rozhodla, že toto ehm, tedy přijme a že takové cíle stanoví například pro oblast eh, IT a eh, další. Takže my to vnímáme velmi pozitivně, vidíme budoucnost programu Leonardo eh, růžově. Zazněla tu hezká slova na adresu té naší zprávy, ale myslím, ještě lepší než pozitivní slova by bylo to, kdyby naše zpráva umožnila nějaké vylepšení programu Leonardo. Eh, děkuji. Říká pan předseda, pokud nemáme tedy eh, další eh, reakce, tak můžeme přijít k dalšímu bodu na našem programu, což je společná delegace s výborem pro rozpočet do Chorvatska. v této věci jsme dostali závěrečnou zprávu, která se týká návštěvy do Chorvatska. To byla velmi důležitá návštěva především proto, že Chorvatsko usiluje o členství v Evropské unii a proto bylo důležité zrevidovat některá velmi citlivá témata. Ehm, ta zpráva mm, mi připadá vynikající, je, najdete ji v příloze k k dnešnímu programu jednání. Pan Deutsch mi včera říkal, že je tam potřeba provést ještě nějaké úpravy, například, že bychom měli zmínit eh, úsilí, které eh, Chorvatsko ehm, vynakládá v boji s organizovaným zločinem. Eh, náš kolega Goran z rozpočtového výboru eh, řekl něco velmi podobného. Pan Deutsche, pana Deutsche ovšem v publiku nevidím takže bych možná mohl požádat, eh, abychom toto rozeslali e-mailem koordinátorům jednotlivých politických frakcí a pak bychom se mohli dohodnout, zda to do té zprávy mm, zahrneme, pokud všichni budou souhlasit. Hlásí se někdo o slovo? Pan eh, Geier? Já Mám jenom takovou informační otázku. Existuje nějaké řízení, podle kterého postupujeme, když to projednáváme? Protože Joran Fern, koordinátor sociálních demokratů na rozpočtovém výboru, kde eh, ta delegace také byla, mě řekl, že on nesouhlasí s tím názorem výboru jako takového, a myslím, že jeho kritika jde podobným směrem jako kritika kolega Deutsche, takže bychom se měli přesně věnovat těmto problémům, které jsou na stole a měli bychom vyhodnocovat pokrok Chorvatska také, aby to nezůstalo zanedbáno. Ale já se chci zeptat, jak přesně bychom měli postupovat. Měli bychom třeba navrhovat alternativní znění nebo něco doplňovat a pokud ano, tak komu to máme poslat? Kolega Gresle. Kolegyně Gresle. Já jsem si četla ta doporučení a také e-mail kolegy Ferma. No, lidé, kteří dělají zahraniční politiku, mají pocit, že když se bude o něčem hezky mluvit, tak se to tak nějak vyřeší. Ale já mám jinou zkušenost. Já jsem si ta doporučení četla, jsou zřetelná, ale nejsou převážně negativní. A když si vezmeme zprávu účetního dvora z roku 2009, tak je tam problém v Chorvatsku. Prostě ten problém tam je. Je třeba to říci. Většinou ti lidé, kteří tam jedou, schválí zprávu, která se rozešle a potom eh, se vlastně upravuje tak dlouho, dokud s ní všichni nesouhlasí. No, stejně se tam pojede. A vůbec to bude pokračovat i, i ve zprávě, kdyby nebyla, ale já myslím, že když už jsme to rozjeli tak a všichni ostatní vědí, že tam ty problémy jsou, tak bychom možná měli zbývající čas využít k tomu, abychom také řešili problémy, to by mi bylo milejší. Máme také zprávy z vlastní iniciativy o prostředcích v předstupní pomoci, tam je jmenována také, eh, je to jmenováno také Chorvatsko, ale také jiné země. Já jsem si to také četla, ale dobře, nepřijde mi to tak jednoznačné. Ale samozřejmě je to něco jiného, než když eh, diplomaté projíždějí zemi s růžovými brýlemi a nevidí všechny problémy, takže já myslím, že bychom to měli tady trošku niancovat. Také ten Joranův e-mail nebyl příliš konkrétní. On neříkal, že to a to by se mělo změnit, bylo to takové obecné, obecná kritika. Já myslím, že pro nás by to bylo v pořádku, i kdyby to zůstalo tak, jak to je. No já musím říci, že souhlasím s paní Gresle. Já jsem byl také členem delegace a kromě toho si myslím, že ta zpráva byla v pořádku a myslím, že když by se více zdůraznily věci jako třeba nezávislost justice a orgánu dohledu a problematika korupce například, tak by to možná nebylo od věci. Možná je lepší zajít trochu dále, než naopak neudělat dost. Pokud by s tím všichni ostatní souhlasili, tak bych se toho držel tak, jak to je, ale jinak příště bych zohlednil návrh pana eh, Gajera. Měli bychom postupovat stejným postupem, eh, rozešleme to všem, eh, aby se k tomu mohli vyjádřit co nejdříve, protože jinak na poslední chvíli už se to upravuje těžko. Dobře, takže to necháme tak, jak to je. Uděláme si desetiminutovou přestávku, protože nás v pět čeká důležité hlasování, takže se tady uvidíme přesně v pět.